Uh, Vážení kolegové, zahájíme naši schůzi. Eh, než začneme, rád bych vám připomněl, že eh, tady je ještě pasivní finština co do tlumočení. Můžete mluvit finsky, ale nikoli poslouchat finštinu. Tak a teď má slovo Pávo Vejrinen, místo předseda výboru DEVE a prosím ho o úvod. Děkuji vám, pane Lavio. Přeji všem dobré odpoledne, kolegům z výboru Envy, z výboru Agri. Vítám také paní Agostýny z OVZ a vítám také všechny, kteří, kteří sledují naši schůzi po internetu. Dovolte mi začít tím, že bych omluvil Lindu McAven, předsedkyni výboru DEVE, které je moc líto, že se k nám dnes odpoledne nemůže připojit. Klima se mění, potraviny a zemědělství musí rovněž. To je téma letošního Světového dne výživy. Ehm, dnes uslyšíme příspěvky z OVZ na téma, jak by se výživa a zemědělství měly vyvíjet ve světle změny klimatu na světě a co můžeme udělat, abychom eh, tuto změnu usnadnili. Víme, že zhruba 800 milionů lidí chronicky trpí hladem. Mezinárodní společenství se zavázalo eliminovat hlad do roku 2030. Nicméně do té doby se musí stát eh, mnoho věcí. Jedině tak docílíme svého cíle. Nestačí slova, je potřeba dosáhnout trvalých změn. Jedna z věcí, kterou můžeme říci, je, že eh, bude potřeba navýšit výnosy, abychom nakrmili rostoucí světovou populaci. Společně s mnoha odborníky jasně vidíme, že největší potenciál, jak tohoto docílit udržitelným způsobem, není ani tak v industrializaci zemědělství na globální škále, jak se tomu děje v mnoha, světech, eh, mnoha regionech celého světa za poslední desetiletí, ale v tom, že se zvýší produktivita malých zemědělců, kteří už tak produkují více než 70 světových potravin, ale velice často pouze na úrovni eh, pro vlastní obživu. Je zde obrovský potenciál produkovat víc, pakliže se budou řešit potřeby malých zemědělců, co se týká vstupu, služeb, ale i dostupnosti půdy a vody a v mnoha případech, v mnoha zemích, e, pakliže se zajistí jejich fyzická bezpečnost. Rovněž je potřeba pomoci upravit produkční metody podle výzev změny klimatu. Přístup k informacím pro malé zemědělce, zejména v rozvojových státech, je také velice zásadní a představuje velkou příležitost. Díky mobilním telefonům mohou tito lidé získávat velice cené informace pro zemědělství, ať už jde o e, předpověď počasí nebo o vývoj cen jednotlivých plodin, které pěstují. Ale například v Čadu, což je země s druhou nejvyšší úrovní hladu na celém světě, vlastně eh, ani neexistuje národní předpověď počasí. Eradikace hladu a podvýživy eh, není něco, čeho lze dosáhnout izolovaně. Je potřeba připravit podkladné struktury a připravit se na dopady změny klimatu, zejména na ty nejchudší. To je potřeba řešit. Změna klimatu je velice specifická výzva pro potravinovou bezpečnost. Více než 70 světových chudých spoléhá na zemědělství a na přírodní zdroje. Tak získávají svou obživu. A proto jsou zvlášť vystaveni měnícím se environmentálním podmínkám a extrémnímu počasí, jako je například dezertifikace nebo naopak záplavy. Nejsou schopni jim tak dobře vzdorovat a vzpamatovávat se z nich abychom navýšili klimatickou rezilienci venkovských populací a abychom eh, pomohli chránit životní prostředí, potřebujeme udržitelnější postupy v oblasti zemědělství a udržitelnější rozvojové modely. Dovolte mi osvětlit nejnovější příspěvky v parlamentu v tom, jak Evropská unie přispívá zajistit potravinovou bezpečnost a zemědělství. Eh, na posledním plénu minulý týden parlament přijal usnesení ohledně globálních cílů a závazku e EU k výživě a potravinové bezpečnosti na celém světě. To bylo připraveno naším výborem. Zde parlament zdůrazňuje význam posilování koordinované činnosti boje proti hladu a podvýživě, zejména co se týká dětí. E, během prvních, prvního jednoho tisíce dní života. Žádáme komisi, aby navýšila naši činnost eh, prostřednictvím dodatečné jedné miliardy euro, tak abychom mohli řešit eh, specifické nutriční intervence, tak abychom eh, splnili nutriční cíle Světového valného schromáždění pro udržitelný rozvoj. Je to udržitelný cíl 2. Cíle udržitelného rozvoje, konkrétně cíl 2 a naše ambice ukončit hlad na světě do roku 2030 a navýšení produktivity malých zemědělců a dosažení udržitelného a e, klimaticky odolného zemědělství, které má uživit rostoucí globální populaci, která zhruba v roce 2030 bude ve výši 8,5 miliardy, zatímco bude chráněna biodiverzita a životní prostředí. Naše usnesení zdůrazňuje potřebu podporovat malé zemědělce v experimentech eh, s přijímáním odolnějších zemědělských postupů, které budou plnit kritéria, takzvaná kritéria Climate Smart. A další ekologicky rozumné postupy, které pomohou eh, omezit environmentální degradaci a usnadní jim živobytí na základě zemědělství zajistí větší potravinovou bezpečnost. Rád bych zdůraznil význam družstev, asociací a společností, které v zemědělství pracují. I jejich pomoc potřebujeme, i jejich nápady potřebujeme, abychom mohli je začít nasazovat eh, udržitelná inovativní řešení a inovativní postupy a potravinové systémy, které mohou Eh, nakrmit populaci zaměnícího se klimatu. V posledních letech jsme podnikli důležité kroky na boj se změnou klimatu a na podporu eh, zemědělské rezilience. Eh, počínaje World Food Summitem v Římě v roce 1996 až po pařížskou dohodu a po cíle udržitelného rozvoje, které byly přijaty v loňském roce. Vlády a mezinárodní organizace, včetně Evropské unie, podnikly důležité a ambiciózní kroky, tak, aby bojovali proti změně klimatu, de- environmentální degradaci. Máme velice významnou odpovědnost, které je potřeba dostat. A to nyní. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji vám. A teď bychom, myslím, mohli spustit tu, to video sdělení Jose Graziano Silva, generálního ředitele OVZ. Prosím. Dámy a pánové, vážení přátelé, tento rok je World Food Day dedikován tomu, abychom analyzovali, jak se výživa zemědělství musí změnit, tak aby mohli čelit dopadům změny klimatu. Narušované eh, počasí, více škůdců a více chorob ovlivňují zemědělskou produktivitu a tím pádem podkopávají globální potravinovou bezpečnost. Jako obvykle, ti nejchudší a nejhladovější jsou i ti, kteří nejvíce trpí těmito změnami. 80% z nich žije ve venkovských oblastech. Svou obživu získávají a své rodiny krmí právě prostřednictvím toho sektoru, který je nejvíce zatížen těmito změnami. Změna klimatu už nyní podkopává naše snahy ukončit hlad a všechny další formy podvýživy do roku 2030. Téměř 800 milionů lidí v současné době e, žije, aniž by měli zajištěné potraviny. Téměř 160 milionů dětí do pěti let věku má zaražený růst. Na mezinárodní úrovni se stále více uznává, že zemědělské sektory mohou hrát transformativní roli při řešení dopadů změny klimatu. Akce na propagaci odolného zemědělství jsou horizontální podstaty a přesahují obvyklé rozlišování mezi adaptací a mitigací rizik tím, jak propagujeme adaptaci, to znamená přizpůsobování se, zároveň zabraňujeme dopadům změny klimatu. World Food Day v roce 2016 představuje příležitost identifikovat nejlepší možnosti reakce na tyto výzvy. Na samitu COP21 v loni v prosinci v Paříži většina zemí zahrnula i zemědělství do svých národních příspěvků. V listopadu letošního roku se tyto země sejdou na samitu COP22 v Maroku a tyto své závazky začnou zhmotňovat. Tím, že budeme spolupracovat, můžeme se chopit transformativního potenciálu zemědělského sektoru. Klima se mění. Výživa a zemědělství se musí změnit také. Da Silva. Děkujeme panu Da Silvovi za jeho projev. A nyní dávám slovo paní Astrid Agostini, která je vysokou představitelkou v oddělení změny klimatu a životního prostředí v Organizaci pro výživu a zemědělství. Prosím, máte slovo. Mikrofon, prosím. Děkuji, vážený předsedo, vážení předsedové výboru, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejprve bych vám chtěla poděkovat vám jako Evropskému parlamentu i vašim výborům za tuto příležitost, protože už je to vlastně po druhé, kdy společně zde slavíme Světový den potravin. Jsem velice ráda, že při této příležitosti se s vámi mohu podělit o určité odborné znalosti, které máme o tom, jaké, jaké vlastně propojení mezi změnou klimatu, zemědělstvím a zabezpečením potravin. Musíme opravdu jednat a musíme usilovat o to, abychom eh, splnili cíly, které jsme si stanovili a to konsistentnějším způsobem. Jaká je tedy, jaký je tedy ten hlavní problém? Celkovým cílem je zabezpečit dostatek potravin v eh, změnícím se klimatu. Dochází k navyšování počtu obyvatel a zemědělství eh, zemědělská produkce se musí navýšit, aby dokázala živit eh, tuto mm, bohatší populaci a také mm, početnější populaci. Jinak bude velký počet lidí ohrožen. Už dnes víme, že třeba povětrnostní podmínky a různé vzorce počasí mají velký dopad na rozvojové země a 22% všech takových poškození, které jsou právě e, přírodních důvodů, jak se musí absorbovat zemědělství. Také máme určité odhady, které ukazují, že um, vlastně sklizeň um, se snížila o 10 až 25 a také například odlov ryb v tropických oblastech je nižší o 40 až 60 mm, Takže musíme zároveň počítat s tím, že na jedné straně se navyšuje počet lidí a na druhé straně se snižují zdroje. Například třetina půdy je eh, ve špatném stavu. Navíc také jsou zde různí škůdci a choroby rostlin, které se pohybují přes hranice a navíc se očekává, že to bude ještě ve větší míře. Nicméně zemědělská odvětví to není pouze jedinou obětí změny klimatu, protože také zemědělství přispívá k skleníkovým plynům zhruba 21 se připisuje právě emisím ze zemědělství, lesnictví a jiného využívání půdy. Eh, máme zde odlesňování, živočišnou výrobu a také třeba špatné využívání půdy. Zároveň se očekává, že celkové emise se budou navyšovat právě protože zde bude vyšší potřeba nakrmit eh, vyšší populaci. A je tedy třeba mm, snižovat tyto emise. Samozřejmě ty emise nejsou pouze z primárního zemědělství, musíme přemýšlet o celém tom potravinovém řetězci a také o všech těch ztrátách, které jsou v tom eh, cyklu. Navíc jsou tam také emise, které vznikají, aniž by vlastně mm, nakonec celkově to přispívalo k zabezpečení potravin. Pak je tam také eh, energetika, která tam vlastně také má velký dopad. Eh, velice důležité je význam zemědělství v tom, aby Eh, respektive v tom, že tedy nejenom na globální úrovni, ale jednotlivé členské země uznávají, že právě zemědělství je důležité pro mitigační a adaptační opatření. V národních příspěvcích ke globální klimate, eh, klimatické dohodě, které vlastně byly v součástí pařížské dohody, eh, je velice důležitý zemědělský sektor a právě tyto národní příspěvky nakonec um, budou ukazovat, nakolik členské státy chtějí přispět ke zmírnění klimatických změn. Takže co tím myslíme? Když se podíváme na ta mitigační opatření, tak vidíme, že téměř 90 všech zemí hovoří o zemědělství a také o odvětví využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví, když tedy e, popisuje svá mitigační opatření, což je samozřejmě velice důležité. A je to také jedním vlastně z cílů E, snižování obecně emisí skleníkových plynů, právě tato odvětví zemědělství plus využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví. Co se týče adaptačních opatření, zde je zemědělství ještě důležitější. Ne všechny ty národní příspěvky e, mají konkrétní sekce, které se týkají adaptačních opatření, protože to nebyly ty základní požadavky, ale země, které tam také mají adaptační opatření nebo zamýšlejí se nad těmi adaptačními akcemi, většinou hovoří právě o sektoru zemědělství. Velice důležité je nejen to, že zemědělství je důležité jak pro mitigační i pro adaptační opatření, ale také se ukazuje, že jasně jsou zde také synergie v rámci zemědělství. A z toho důvodu je zemědělství dost odlišné od jiných ekonomických odvětví, když hovoříme v kontextu změny klimatu. Mnoho zemí hovoří o tom, nebo používá eh, ten aspekt eh, mitigace i adaptace i v tom zemědělství, ale asi 50 zemí se konkrétně zaměřilo právě na tyto synergie mezi adaptačními a mitigačními opatřeními. A 32 zemí konkrétně specificky odkazuje na koncept eh, zemědělství, které chytře přistupuje k změně klimatu, takzvané Climate Smart Agriculture. Eh, naše organizace pro výživu a zemědělství prosadila tento termín kolem roku 2010 a eh, je zde také mnoho dalších subjektů, které se do této debaty zapojilo. Toto zemědělství, Climate Smart Agriculture, to je vlastně nový přístup, který chce, usiluje o zabezpečení potravin a bere v úvahu novou realitu ovlivněnou změnou klimatu. Je tam vlastně cíl dosáhnout několika mm, cílů zároveň. Chceme zvýšit produktivitu, chceme zvýšit příjmy, chceme zlepšit odolnost, eh, zároveň adaptaci, přizpůsobit se změně a zároveň chceme i snižovat emise skleníkových plynů tam, kde je to možné. Hlavním cílem je také co nejvíce usilovat o synergický efekt a také hledat různé možnosti kompenzací a správně s nimi hospodařit. Tento druh zemědělství je důležitý, protože zde máme vlastně globální význam. Nicméně musíme si uvědomit, že toto vlastně není nějaký systém, nějaká metoda, která by byla univerzální. Jedná se zkrátka o přístup, kdy se snažíme zjistit, snažíme se identifikovat, jak, do, jak dosáhnout těch tří cílů co, nejle, co nejlépe v konkrétním lokálně zakotveném kontextu. Takže jsou tam i socioekonomické ehm, faktory, ekonomické faktory, klimatické faktory. Eh, také je to eh, přístup, který eh, prochází různými, ehm, vlastně různou velikostí. Máme zde úroveň zemědělských výrobků, národní úroveň a tak dále. Takže účelem je hledat synergie. Synergie je možné třeba hledat i na úrovni krajiny nebo na úrovni národní a samozřejmě i v těch hodnotových řetězcích. Dalším rysem tohoto přístupu zemědělství je průřezovost, protože se nejedná pouze o jednotl- obecně o zemědělství a o jednotlivé eh, subs- subsektory zemědělství, ale patří tam třeba i hodnotové řetězce, systémy pojištění nebo zajištění a také různé eh, další věci, které přispívají k rozvoji zemědělství. No a jak to vypadá v praxi? Hledáme udržitelné zemědělské postupy a také udržitelnou intenzifikaci, ale zároveň máme v, eh, vlastně díváme se daleko do budoucna. Chceme reagovat i na dlouhodobé dopady klimatické změny. Jsou zde různé mm, druhy konkrétních přístupů, záleží také na různých odvětvích zemědělství a e, vlastně nejedná se pouze o různé hospodaření s plodinami, o živočišnou výrobu, o rybolov, ale jedná se třeba o takový obecný přístup, že tedy diversifikujete svá rizika tím, že, pardon, že snižujete svá rizika tím, že diversifikujete svou výrobu a tak dále. Dovolte mi pár příkladů. Pokud se podíváme na eh, suché oblasti Střední Ameriky, tady jsou takové příkré eh, kopce, eh, velice taková půda, která není příliš kvalitní. Takže zde byly také zavedeny naše postupy, dochází vlastně k podpoře lesnictví, nepálí se organická, organické složky, dochází k tomu, že se tedy vysazují stromy a také i ovocné stromy. V podstatě není to tak, že jako dříve se stromy kácely, je to spíše ten opačný přístup. Také je zde přístup, který usiluje o hospodaření se živinami v půdě a po, používají se dobré postupy. Také se do, e, správně hospodaří se semeny. Dochází tedy ke zvýšení produktivity, došlo k diverzifikaci produkce, eh, pěstují se jak základní potraviny, tak eh, také stromy. Je zde nižší eroze půdy a zlepšila se kvalita půdy. Eh, půda lépe zadržuje vodu, snížilo se riziko a celkově ten obor má také větší odolnost. Ale jsou zde i takové obecnější dobré eh, vlivy, například lepší hospodaření eh, ohledně rozvodí a také i eh, jímání uhlíku. No a pak, když hovoříme o tomto chytrém zemědělství, tak se nejedná pouze o tyto konkrétní postupy. Je důležité je podpořit také různými intervencemi. Musíme znát fakta a musí to být všechno založeno na faktech a znalostech, abychom pak dokázali říci, co bude dobře sloužit určitému účelu. Také je důležité identifikovat nejlepší postupy a systémy. Národní i místní orgány musí spolupracovat ruku v ruce, aby také podpořili zemědělce v tom určitém posunu k, jiném, k jinému druhu zemědělství. E, je také možné například poskytovat různé finanční pobídky, než se vlastně překlene určité období, kdy vlastně už ta udržitelná Eh, ty udržitelné postupy začnou být výnosné. No a samozřejmě také důležité všechny ty postupy zavést do praxe, aby přinesly své ovoce. No a jak k tomu přispíváme my jako Organizace pro výživu a zemědělství? Většinou podporujeme, eh, pardon, nabízíme podporu, takže máme k dispozici údaje, metody, nástroje, můžeme informovat všechny eh, ty, kteří rozhodují v jednotlivých zemích, také mm, poskytujeme různé analýzy, jako například ta analýza, o které jsem hovořila eh, dříve v té prezentaci o těch národních příspěvcích ke globální klimatické dohodě. Pak také vydáváme různé kodexy a obecné pokyny, které jsou velice často eh, dobrovolné a jsou, vytvaře, jsou vytvářené na různých platformách. Dále posilování kapacit, aby Eh, bylo v praxi možné začít používat ty nové postupy, nové nástroje. Samozřejmě také politický dialog, i mezisektorový. Je důležité, aby tam také byla soudržnost mezi politikami ochrany životního prostředí a zemědělství, ale samozřejmě také eh, nutnost eh, jak si bránit nebo zastupovat naše názory a také komunikace v listopadu nás čeká akce, kde také budeme velice silně zastoupeni. Zemědělství tam bude hrát velkou roli. Spolupracujeme s mnoha partnery. A také nás, to bude tedy ta akce v Maroku a opravdu tam budeme také usilovat o to, aby na tom kopu 22 v Marrakeši v listopadu jsme eh, posílili spolupráci. Zemědělství je velice důležitá oblast, ale eh, nedokáže jaksi nést veškerou tíhu této odpovědnosti, takže budeme usilovat také o sdílené úsilí. Chceme, aby zemědělství bylo eh, vysoko na žebříčku v těchto diskusích. Zároveň chceme také pomáhat zemím, aby dokázali provádět eh, tedy ty národní příspěvky. Chceme také navýšet eh, finance, které vlastně půjdou na Eh, ty opatření do zemědělství, protože když to porovnáme třeba s jinými oblastmi, tak zemědělství bylo spíše podfinancované v této oblasti a je zde důležité také dobré zafinancování, aby země, které se zavázaly k určitým věcem, byly také schopné je dodržet a aby dokázali splnit vytyčené cíle. Nakonec bych ještě chtěla zdůraznit, že v pondělí zveřejníme velice důležitou zprávu, eh, která se je to tedy zpráva, která se týká právě těchto témat, o kterých jsem hovořila, změny klimatu, zemědělství a zabezpečení potravin. A jsou tam také e, tedy, nebo teď už máme k dispozici určitou snahu zemí, takže teď se ukáže, jak to bude v praxi a opravdu je důležité postupovat rychle, protože se ukazuje, že pokud s tím budeme otálet, tak ty náklady budou mnohem vyšší. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo dalšímu mluvčímu, kterým je Jean-Pierre Halkin, který zastupuje oddělení eh, generálního ředitelství DEFCO pro rozvoj, eh, rozvoj venkova, zabezpečení potravin a výživu. Máte slovo. Eh, good afternoon, honorable members. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážení poslanci tří parlamentních výborů, jsem velice rád, že zde mohu vystoupit. Vítáme také zprávu OVZ, která celkově zapadá do našich vlastních snah. Já bych to mohl schrnout třemi slovy. Znalosti, peníze a politika. Znalosti. My pracujeme na tom, abychom do změny klimatu nebo do tomu, čemu se říká Climate Smart Agriculture, dostali vědu. Adaptace, mitigace a vyvážení obou těchto dvou složek, ale musíme tam přidat ještě jednu složku a to, je, to jsou dopady. Výzkum financování peněz na rozvoj má mít dopad na životy lidí. Nestačí mít jen knížku na poličce, je potřeba, aby ten výzkum, který provádíme, měl dopady na životy lidí. A to je naše výroční intervence do systému CJR. Teď jde o to, kdo bude výsledky výzkumu aplikovat na zemědělství. Tradičně to chceme od vlád, ale služby celé řady vlád v rozvojovém světě je zkrátka nefunkčních. Ty funkce jsou tak eh, komplexní, že investované peníze neprodukují žádnou hodnotu. Takže potřebujeme někoho jiného. Soukromý sektor. Například eh, soukromé firmy, joint ventures mezi evropskými zemědělskými firmami a jinými generují ten znalostní přechod, který je zapotřebí, abychom změnu klimatu dostali pod kontrolu. A za druhé, zemědělské svazy. My jsme přesvědčeni, že takovéto svazy vůči svým členům mohou produkovat eh, nějakou hodnotu za naše peníze. To je přesně to, co nutně potřebujeme. Chceme-li mít skutečně de facto zemědělství, které bude se chovat inteligentně v kontextu změny klimatu. Peníze. Jednomu takovému přístupu říkáme agrify, což představoval komisař v říjnu loňského roku. Znamená to Agricultural Finance Initiative, to znamená finanční iniciativa pro zemědělství. Tak se dostává venture kapitál malým a středním zemědělcům, který, eh, kteří ho potřebují, přivádějí na trh nové produkty a generují nové modely. To není nic snadného. Riziko a vnímání rizika je na takové výši, že ty peníze, kterých je poměrně dost, se nedostává na ta místa, kde ty peníze potřebujeme. A to je ten důvod, proč jsme 14. září, respektive předseda Juncker, spustil plán externích investic, což je takový velkoškálový přístup na základě agendy z Addis Abeba, která posouvá pomoc na investice tak, aby měla dostatečné dopady na životy milionů lidí. A rád bych, rád bych požádal Evropský parlament, který o tomto návrhu bude velice brzy diskutovat o tom externím investičním plánu, aby se zaměřil na, politicko, na politické aspekty tohoto plánu. No a na, nakonec politika. A tady máme eh, dlouholetou spolupráci s OVZ. Eh, vlastně bych měl říct, že dlouho dáváme peníze OVZ, aby dělala naši politiku za nás, pro nás a s námi v jiných státech. Já vím, jaká je cena toho, že OVZ si pos- řekne ministru zemědělství někde něco, co od nich on vyslyší. Ode mě by si to ani neposlechl. Takže to je ta komplementarita, kterou zde potřebujeme. Velice často zemědělství a eh, inteligentní přístup k změně klimatu vyžaduje činnosti, které jsou politicky protichůdné. Nechci mluvit o záborech půdy, na to se nás parlament ptá často, ale my jako EU jsme politický aktér, který se snaží o rozvoj, což má celou řadu výhod. A e, OVZ je technická organizace a tím pádem máme nejlepší z obojího. Můžeme mluvit o řízení, o využívání půdy, o korupci a tak dále a tak dále a zároveň můžeme poskytovat velice cené technické rady, chceme-li hodnotit eh, ten proklimatický přístup zemědělství, který je tak zapotřebí. A na samitu COP22 v Marrakeši bude zemědělství skutečně ne někde na lavici obžalovaných, ale bude hrát aktivní součást jednání, jak co se týká adaptace, tak mitigace. Děkuji. A teď zahájíme kolečko dotazů, respektive komentářů našich kolegů. Slovo má Albert Des. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Srdečné díky vystupujícím, kteří zde vystoupili. Jedná se obrovský problém, protože tady skutečně stovky milionů lidí trpí hlady. Bundestagu v Německu jsem řekl, kdybychom pouze 50 prostředků Eh, které vlastně mám, v našem rozpočtu vydali na to, aby lidé nehladověli, tak by to bylo výborné. Není to jenom problém zemědělství a klimatu, je to také politický problém, protože společenství není schopno zaručit, aby všichni lidi se mohli do sytosti najíst. Takže mohou za to také odpovědní činitelé v místě, například v Zimbabwe, v Zimbabwe to, to bylo dříve v Jižní Africe docela prosperující země, nyní tam lidé hladoví a samozřejmě za to mohou také činitelé, kteří jsou na místě, a nikoli tedy evropská politika. Co se týče klimatických změn, také se někdy toto pranířuje v souvislosti se, se zemědělstvím. Víte, že e, to je problém, který se týká také chovu skotu, eh, kdy se snižují stavy, takže eh, někdy musíme dávat pozor na to, jaké priority tady stanovujeme z hlediska klimatu. Musíme takové programy přijímat, které jsou skutečně zacílené. Víme, že 800 milionů lidí trpí a mm, mm, myslím si, že velice skromnými prostředky bychom mohli pomoci těmto rodinám. Já jsem se účastnil projektu v Brazílii, tam jsme pomohli 500 eh, rodinám, které se mohly do syta najíst. Takže musíme přemýšlet nad tím, jaká opatření jsou nutná, abychom mohli eh, bojovat proti hladu. Myslím si, že v minulosti jsme také měli problémy bez tedy těchto CO2 emisů, takže neměli bychom přehánět tyto vlivy klimatu a měli bychom se prostě zaměřit na ty skutečné problémy a na to, abychom nakrmili těchto 800 milionů lidí a abychom vše nesvalovali na klimatickou změnu. Mr. Agno. Děkuji, nyní pan Anjo. Good, we're getting into the, into the swing of things here, aren't we, Albert? No, abychom se ne... Teď če, če, budeme slavit eh, Světový den potravin a všichni si uvědomujeme, že na světě je mnoho lidí, kteří e, nemají co jíst, ale asi by vás překvapilo, že minulý týden 450 poslanců tohoto Evropského parlamentu hlasovalo, aby v Evropě nemohly být používány geneticky modifikované potraviny. A přitom právě tyto potraviny by pomohly vyřešit ty problémy, který hováře obvoříte. A to třemi způsoby. Za prvé, navýšil by se e, výnos, lidé by se více najedli a také by to zlepšilo i kvalitu potravin. A zároveň by to také e, pomohlo uchovat kvalitu půdy, protože bez, e, protože by to zabránilo erozi půdy a ta, e, to pěstování by bylo ekologicky šetrnější. Když si řekneme, že tedy svět se přehřívá, tak právě genetické, geneticky modifikované plodiny mohou pomoci. Pokud si stejně jako já myslíte, e, já si myslím, že za určitou dobu naopak tato planeta bude studenější a bude mnohem horší, pěstovat potraviny ve studeném klimatu. Takže bude dost těžké potom všechny uživit a bude nutné mít tyto nové metody. Takže já vám všem chci říci, že zítřejší problémy nevyřešíte včerejšími metodami. Děkuji. Děkuji, nyní pan Bogovič. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za prezentaci, kterou jsme si vyslechli na začátku dnešní schůze. Souhlasím, že pokud chceme vymítit chudobu, musíme využívat moderní technologie. A to kvůli tomu, abychom dokázali nasytit ty, kteří dnes hladoví ve světě. A pokud máme používat více prostředků, více peněz, abychom používali třeba eh, moderní technologie. Měli bychom více investovat, měli bychom více používat peníze na to, abychom spíše nasytili hladovějící, než abychom vedli války. Navíc by také eh, zde nebylo tolik migrantů. No a co se týče změny klimatu, já tedy nechci spekulovat, jak to bude v budoucnu, jestli e, svět bude, e, jestli ta teplota bude vyšší nebo nižší. Ale ukazuje se, že změna klimatu zkrátka transformuje zemědělství a to se týká i Evropy. Měli bychom také mnohem lépe hospodařit s potravinami, které máme k dispozici. Neměli bychom plítvat potravinami, také potřebujeme dobré ukazatele, které nám ukážou, v jakém prostředí třeba eh, žijeme. Například včely to velice dobře ukazují, hm, jak to životní prostředí je, jak, je to s ním je. A dnes, když jsou zde zástupci FAO, tak chci upozornit na slovenskou myšlenku, aby byla Mezinárodní den včel. Doufám, že ta myšlenka bude eh, jak se znovu zrozena, oprášena a že také vlastně tím dáme dobrý příklad k chování v přírodě. Děkuji nyní paní Šebrik. Eh, Vážený pane předsedo, děkuji. Já myslím, že je dobré, že diskutujeme o těchto problémech v současnosti. Ale velice často hovoříme o politice, která by se měla provádět eh, ohledně přírody. Ale měli bychom se pokusit eh, zajistit eh, zemědělství tam, kde může mít co nejneutrálnější dopad z hlediska klimatu. To znamená, neznamená, že bychom měli vytlačit zemědělství z Evropy jinam. Hovoříme o klimatu a já se domnívám, že bychom měli zůstat flexibilní. Například eh, tvorba metanu v bažinách také představuje problém. A zachytávání uhlíku by mělo být na pořadu ne. Takže co bychom měli udělat také mimo Evropu. Měli bychom vyvážet know-how a naše znalosti. To je velmi důležité. Velice často jsem se angažovala v této oblasti. A také bychom měli zohlednit malé uh, hospodářství, malé zemědělce. Je otázkou, zda by ty malé farmy uh, měly zůstat této velikosti, zda bychom jim neměli pomáhat. V Africe například je Čína velmi eh, aktivní. Nemáme tady spoždění? Gracias, presidente. Bueno, a... Děkuji, pane předsedo. My tedy oslavujeme mm, tento světový den a eh, já bych si dovolila učinit několik připomínek v této souvislosti. Když hovoříme o výživě, měli bychom mít na mysli nárok národů zajistit si výrobu základních potravin. A v této souvislosti bych se chtěla vrátit k těm hlavním myšlenkám, které inspirovaly evropské instituce. Tehdy se říkalo, že Evropa by měla zajistit svoji výrobu, ale neměla by v podstatě se starat o výživu celého světa. E, myslím si, že je na každém národu, aby zajišťoval e, svoje základní potraviny. Tady hovoříme o potravinách, hovoříme o vymícení hladu e, a také o klimatické změně. To je dobře, ale jsou tady ještě další faktory, které bychom měli zohlednit přístup k půdě, k vodě, dostatek osiv. To jsou také důležité otázky. A nesmíme také zapomínat na problematiku uvádění na trh. Ale zvláště bychom měli zohledňovat situaci těch osob, které trpí hladem. Nedaří se nám realizovat naše cíle. A proto bychom si měli říct, co máme v tomto ohledu dělat. Pracujeme dostatečně? Navíc v Evropské unii je čím dál více osob, které také trpí hlady a mají potíže s tím, aby se dosyta nakrmili. Například ve Španělsku 39 dětí má zdravotní potíže z důvodu podvýživy nebo trpí hlady. Každé třetí dítě trpí hlady a sociálním vylučováním. Místo toho, abychom se snažili vymítit hlad z celého světa v rámci neoliberální politiky, měli bychom zamezit tomuto navyšání, navyšování chudoby u nás. Paní Eubuk, děkuji. Eh, připojila bych se k tomu, co říkala právě Livia. <clears throat> da Silva to také říkal. Potřebujeme změny. Jinou možnost nemáme. Dnes hodně slyšíme o takzvaném Climate Smart Agriculture a to je, myslím, velice dobrá myšlenka, ale ukazuje se, že pak při implementaci je to něco trošku jiného. Podíváme-li se na výzvy stále větších změn, ať už jde o škůdce, ať už jde o nemoci, pokud eh, sice jak velice precizně, ale přece jenom stále chemicky budeme zasahovat, pak nebude možné, aby s námi za jeden provaz stáhli malí zemědělci. Oni na to nebudou mít dost peněz a nepřeží. Potřebujeme tím pádem chránit půdu, zajistit dostatek humusu, zabraňovat přílišnému používání pesticidů. Máme dost agroekologických metod, které se zde nabízejí. Důležitá je pak také spolupráce mezi moderními vědeckými poznatky prostřednictvím agro ekologických metod a znalostmi, které jsou přímo v terénu u malých zemědělců. S tím je potřeba pracovat. A ti z nás, kteří měli nebo budou mít příležitost cestovat například do Afriky, eh, zejména po africkém venkově, ti uvidí, že to jsou právě malí zemědělci, na které se musíme zaměřit, protože tam vzniká největší objem potravin vlastně na celém světě. 60% veškerých potravin pochází od zemědělců, kteří obhospodařovávají méně než 2 hektary. Tam musíme jednat, jejich znalosti musíme zakomponovat a tam musíme hledat metody, které budou pro tyto lidi únosné finančně. Děkuji. Děkuji vám. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Jen pro případ, že to kolegové neví, já jsem se včera účastnila Eh, spuštění iniciativy Global Hunger Index pro rok 2016. My eh, děláme mnoho pro boj s hladem, neděláme dost, eh, problémy s podvýživou a zakrnělým růstem dětí stále jsou, ale je potřeba uznat, že se posouváme. Samozřejmě cesta před námi je ještě dlouhá. Co mě zaujalo z komise, z prezentace komise, jsou dvě věci. Jednak důkazy a dále prodlužování. Já říkám už po několikáte zde v tomto výboru za ta léta, že členské státy se odklánějí od poradenských služeb, ať už tady v rozvinutém nebo rozvojovém světě. My potřebujeme poradce v terénu, aby docházelo k transferu znalostí na úroveň zemědělců a máme vážný problém a jsem ráda, že komise to uznává, protože to je problém, který je potřeba řešit eh, Často dochází ke konfliktu mezi navýšením produkce potravin a boji proti emisím, protože pěstování potravin zkrátka emise produkuje. Je potřeba proto produkovat potraviny efektivně a redukovat emise z produkce potravin, včetně mimo jiné řešení otázky odpadu, potravinového odpadu. To je něco, co je potřeba jednoznačně řešit, ale jsou zde také pozitiva celé té věci a to je velice důležité. Je potřeba uznat, že některé součásti této práce mají své výsledky a prostřednictvím politických iniciativ na úrovni EU a globální úrovni můžeme kolektivně situaci zlepšovat, můžeme zlepšit přístup k potravinám pro všechny lidi na světě a můžeme řešit i problém podvýživy a zakrnění, což je něco, co má vliv na děti po celý zbytek jejich života. Děkuji. Děkuji vám. Pan Heusling. Ano, já myslím, že tady můžeme zohlednit celou řadu aspektů v této diskusi. Mě překvapuje, že někteří poslanci se domnívají, že klimatická změna nemá dopad, ale to už musíme dát stranou. Takže je nutné se zabývat prací, která by nám prošetřila tuto situaci. A když se podívám na zemědělství a na spolupráci, co se týče Evropy, tak tam to, co to znamená? Znamená to, že nasazujeme více chemie, více technologie a méně hovoříme o tom, že bychom potřebovali změnu systému. Eh, co se týče našich modelů v zemědělství, my je nemůžeme prostě přenášet jinám a myslet si, že prostě nasazení chemie a technologie toto řeší. My potřebujeme přizpůsobené modely, ale i z naší strany musíme přemýšlet, když hovoříme o výživě na světě, eh, zda teda máme přenášet naše modely, musíme si taky uvědomit, že v podstatě 70% krmiv je eh, do, dováženo, takže Eh, a navíc ještě se vydává třeba 15 eh, milionů na eh, podporu z konzumace masa, tak to jsou věci, které opravdu mě překvapují. Takže co se týče toho chytrého zemědělství z hlediska klimatu, to bychom měli ještě prodiskutovat. To znamená, potřebujeme samozřejmě znalosti. Není možné v podstatě eh, si myslet, že nasazením chemie uděláme eh, nebo zařídíme správné fungování zemědělství. Musíme se podívat na to, čím je ovlivněna ta daná země, a e, někdy musíme dávat pozor na to, aby jsme nedosáhli těch nežádoucích účinků z hlediska nasazování chemie a tak dále. Ta Diskuse ohledně obnovitelných energetických zdrojů a potravin je velmi důležitá. My jsme v, tom, v té situaci, kde eh, jak si trošku zkrásňujeme tu situaci, snažíme se vyvážet věci a snažíme se jak si zkrášlit tu energetickou bilanci, která se nás eh, týká. A v podstatě Eh, pěstování například cukrové řepy a tak dále. To je všechno jiné než udržitelné, udržitelné zemědělství. Tady to nejsou řešení nosná pro budoucnost. A to, co právě kolegové řekli, tak to musí být eh, zohledněno. My musíme prostě používat přizpůsobenou technologii a musíme samozřejmě spolupracovat v tom globálním rámci. Není možné tvrdit, že je tady jeden jediný model. Mr. Flanagan. Děkuji, paní pan Flanagan. Děkuji za slovo. Dnešní téma je nesmírně zajímavé. Já si myslím, že když něco pěstujete, tak první věc, kterou musíte udělat, je, abyste zajistili, že 30% e, vlastně s ní nebudete plítvat z 30%. A to je tedy jeden dost velký problém. Druhý velký kus toho problému, tam jde o to, že e, v některých zemích se válčí, e, Evropa tam dodává zbraně a lidé vláčí a nemohou pěstovat e, plodiny. Takže to je druhá část toho problému. A další část problému je to, že vlastně nedokážeme uzavřít ty kruhy, nedokážeme mít zde recyklaci, některými způsoby vlastně ještě zhoršujeme kvalitu životního prostředí. Potřebujeme, Evropská unie potřebuje e, pracovat tak, aby to, co dělá pravice, dělala i levice, aby tedy jedna ruka věděla, co dělá ta druhá. Zároveň e, máme zde CETu, máme zde TTIP a máme zde další dohody vlastně za zády. Dále. Zajímalo by mě, jak to bude pokud eh, vlastně dojde k těm novým eh, rybolovným dohodám, eh, na, na moři se křižují lodě, které vlastně vozí zboží z jednoho konce světa na druhý. Myslím si, že toto není udržitelný způsob a i některé země, třeba Irsko, vypadá to, že e, z toho vlastně můžeme těžit, ale ani naše země není e, samostatná ohledně potravy. Nejsme soběstační, takže CETA, TTIP, Mercosur, jak je, to, jak je to s těmito dohodami? Měli bychom o nich opravdu hovořit, pokud chceme toto téma uchopit vážně. Děkuji nyní paní Delhaje. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu téma, které je velmi zajímavé. Mnozí kolegové již řekli to, co jsem chtěla uvést, ale pamatujeme si, že podvýšiva a hlad eh, nejsou jenom za hranicemi EU. To je také problém, který existuje uvnitř tohoto jednotného trhu. Pan eh, Flanagan to uvedl před chvílí. Problém plítvání eh, bohužel není jenom ve stádiu produkce. Je to také záležitost ledniček našich spoluobčanů. A ti jsou pod vlivem eh, konzumentů a této společnosti stále nakupují nové věci a velice často vyhazují potraviny. Takže myslím si, že máme eh, příležitost, že za několik týdnů budeme mít tady balíček ohledně oběhového hospodářství a plítvání a jsem přesvědčena, podle té prezentace, kterou jsme si vyslechli, že budeme mít při této příležitosti na paměti, že je tady obrovská výzva, na kterou musíme reagovat, a sice nakrmit lidstvo, které se bude stále početně zvyšovat. Mr. Eck. Pan Eck. Děkuji, pane předsedo. Takže tento Světový den výživy a ostatně tedy název, eh, který tady máme, je oprávněný. Dobře, že o tom hovoříme, ale bohužel není to úplně jasně pojmenováno. Možná, že kolegové si vzpomenou na to, když jsem tady poprvé hovořil v tomto výboru a řekl jsem, že musíme něco změnit v zemědělství, jinak se na, vymkne naší kontrole klimatická eh, změna. Musíme eh, se zabývat eh, s chovem a stavy skotu. Často se mi smáli, říkali, on, je splí, on trpí splínem, on nejí maso, je vegan. A já jsem rád, že takovým jsem. Ale nyní musím dát zapravdu panu Heuslingovi. Jak je možné, že komisař, který eh, ví, jak to vypadá, organizuje eh, podporu konzumace masa za 15 milionů eur a zvláště hovězího masa, kde dochází k produkci metanu, uvolňování do eh, atmosféry. Máme 320 milionů tun masa, které vyjádříme. A roku 2050 to bude 600 milionů tun s ohledem na to, že 50 vlastně obilí bude využíváno jako krmivo včetně soji. A odstartovat tady tu propagandu, eh, tu reklamu na konzumaci tohoto masa, to je děsivé. Já mohu dát jenom jednu radu, pane Lavia, ještě chvíli. To nejlepší, co bychom mohli udělat, to znamená suspendovat tohoto komisaře, pana Volgana, a dosadit komisaře zodpovědného za zemědělství, který by pomohl řešit tuto situaci. Pan Martinez. Yes. Paní Martinez, děkuji. Já jsem velice ráda, že jsme se konečně rozhodli, že chceme hovořit o té nutné změně v eh, tom řetězci produkce potravin. Byla zde eh, dohoda, pařížská dohoda, ale tam to tak tolik nebylo, takže já doufám, že dnešní rozprava bude mít dopad na ten nadcházející marakešský summit. Doufám, že i zde v Evropě se soustředíme na, ty, na to, abychom prosazovali krátké eh, řetězce eh, výroby potravin a na udržitelné zemědělství. Chceme udržitelné zemědělské metody a to nám také pomůže bojovat se s dopady změny klimatu. Většina výzkumů se zabývá jinými technologiemi, třeba geneticky modifikovanými potravinami. A eh, Musíme si říct jasně, že celý ten systém můžeme změnit pouze tehdy, pokud se zároveň nebudeme eh, snažit na druhé straně někde eh, v zákulisí uzavřít takové dohody, jako je CETA nebo TTIP, protože to jsou právě dohody, které jdou proti těmto cílem. Takže musíme bojovat i proti lidem, kteří o to usilují v těchto institucích. Děkuji. Takže děkuji za tyto komentáře a nyní dávám slovo zástupcům FAO, aby se k tomu pokud možno stručně vyjádřili. Takže paní Agostýny. Ano, děkuji ještě jednou, děkuji vážené poslankyně a vážení poslanci za příležitost vést tuto Eh, rozpravu na důležité téma. Domnívám se, že komentáře, které jste zazněli z úst mnoha poslanců, zdůrazňují, jak je to téma urgentní, ale i že přináší dobrou příležitost že tedy také jste zazněly velice důležité komentáře, že zde musí dojít k pokroku. Opravdu bychom z toho měli čerpat energii. Hmm, nestačí mít pouze určité Nestačí mít pouze určité koncepce na globální úrovni, musíme mít také podporu zemí. Také jsem velice ráda, že můžeme čerpat z vašich podnětů a také se ty podněty využijí i ve strategii, na které i nadále budeme podrobně pracovat. Soustředíme se samozřejmě i na podporu zemí v tom, aby každá země dokázala zavést do praxe svou vlastní strategii. Myslím si, že ta dnešní rozprava také ukázala, že je velice důležité, abychom naše doporučení a naše volby eh, vlastně eh, zakládali na faktech, na důkazech a že vždy musíme tyto všechny věci přizpůsobit konkrétnímu kontextu. Doufám, že i nadále bude mezi námi panovat silná spolupráce, zejména s DEVkem, abychom se mohli těmto důležitým výzvám věnovat. Děkuji vám, říká pan předseda. Tím můžeme tuto první část uzavřít. A pan Sikierský ještě, co by pan předseda výboru Agri, získává slovo na závěr. Děkuji. Myslím si, že je velice dobré, že jsme toto téma mohli projednat společně i se zástupci FAO. a je vůbec eh, také dobré, že zde máme zástupce DV, AGRI i ENVY. Máme zde zástupce tří výborů, když hovoříme o tomto tématu. Hovoříme o nutnosti zabezpečit dostatek potravin pro celý svět. Je důležité nemluvit o tom pouze při příležitosti Mezinárodního dne potravin. Eh, máme zde dlouhodobé diskuse a také dlouhodobé analýzy. Hovořili jste o 800 milionech lidí, kteří dnes eh, trpí hlady. Také jste hovořili o plítvání potravinami. Víme, že hm, výživné potraviny jsou nesmírně důležité. Myslím si, že lidé, když, se, když si vlastně zamyslíme nad tím, co je to výživa, proč je výživa, proč jsou potraviny tak důležité, tak eh, je eh, dobré se když, když se zeptáte těch lidí, kteří opravdu eh, trpí hladem, nebo lidé, kteří trpěli hladem za válkou, tak ti lidé by vám to řekli. Ale i dnes v Evropě jsou lidé, kteří eh, trpí v Evropě hladem nebo mají nedostatek potravin. A ten nedostatek eh, je opravdu zásadní i v Evropě. 80 milionů lidí v Evropě také nemá dostatek potravin. Společná zemědělská politika byla vlastně takovou první evropskou společnou politickou koncepcí, která se postupně proměnila a postupně se vyvíjí směrem k politické koncepci, která více straní životním prostředí, ale já si myslím, že e, opravdu zemědělství by mělo být, se, mělo by být četrnější k životnímu prostředí a proto jsme o tom hovořili i dnes, když hovoříme o změně klimatu. Je to důležité i z pohledu zemědělství. Je to pravda, v zemědělství také vznikají emise skleníkových plynů, ale na druhou stranu také dochází k zachycování CO2, také zde probíhá fotosyntéza, na to bychom neměli zapomínat. A zemědělství e, také přináší mnoho výdobytků našim společnostem, ale i krajině. Během posledních reform společné zemědělské politiky jsme propracovávali eh, koncepci takzvaného ozelenění, to znamená eh, ekologizace zemědělství. Zemědělství a lesnictví jsou velice důležité právě v mitigačních opatřeních. Hovořili jsme třeba o sekvestraci CO2, o jímání e, vody, o e, zadržování podzemní vody v krajině, protože voda bude velice důležitá i v budoucnu. E, bude určovat další rozvoj civilizací a bude se to vlastně bude to mít souvislosti s energetikou, také jsou významné oblasti venkova, pak je zde ještě další celá oblast obnovitelných zdrojů a tak dále. Rovněž se rozvíjí i doprava, Často zde máme produkty, vlastně zpracované eh, potravinářské výrobky a jsme svědky toho, že funguje celosvětový trh s potravinami a s potravinářskými výrobky. Velice často jsme také do velké míry závislí na vnějších eh, faktorech a také na různých eh, mezinárodních nebo bilaterálních dohodách. Neměli bychom zapomínat, pane předsedo, na to, že eh, obchod je, obchod je výměna, je to výměna zboží. Měli bychom všechny tyto oblasti podrobně analyzovat. Není to tak, že zkrátka chceme eh, vyhrát a chceme být první a chceme získat všechny výhody. Eh, musí to být zaměřeno, eh, založeno na spolupráci. A celkově ta situace, která nastane, musí být výhodná pro všechny aktéry. Zároveň se domnívám, že podobným směrem eh, se musíme vydat nejenom v zemědělství, ale i v potravinářství. Domnívám se, že i v budoucnu bude produkce potravin eh, šetrnější k životnímu prostředí. Dnes je to tak, že navzdory všem problémům a navzdory všem výzvám, o kterých jste dnes hovořili, si myslím, že jsme dosáhli mnoha úspěchů, je zde mnoho věcí, na které můžeme být hrdí. Pokrok je výrazný, neměli bychom na to zapomínat a měli bychom si to také připomínat a domnívám se, že i um, příspěvek Evropské unie ve formě společné zemědělské politiky je výrazný, nicméně mohl by být ještě výraznější a to je vlastně i tou výzvou pro nás do budoucna. Děkuji panu Siekerskému a chtěl bych ještě poděkovat všem, kteří se zúčastnili naší společné výměny názorů s FAO. Bylo to tedy výbor pro zemědělství, výbor pro životní prostředí a výbor pro rozvoj. Nyní si uděláme krátkou pauzu a za dvě minuty mezi nás přijde komisařka paní Violeta Bolčová. Děkuji všem.